Colleagues, please take seat. Let's start our meeting. Milí kolegové, prosím, posaďte se, začneme naše dnešní jednání. Pokud je o program, považujeme ho za schválený. Dobře, výborně a dostáváme se okamžitě k prvnímu bodu na našem dnešním programu. To je hospodářský dialog a výměna názoru s Běrem Karlem Padoanem, jakožto bývalého předsedy Ekofinu. Samozřejmě, že je to zároveň minister hospodářství a financí Itálie. Takže, jestli dovolíte, rovnou začnu italské. To je docela neobvyklé pro mě. Mohu poděkovat panu ministrovi za to, že je mezi námi a zároveň bych rád poděkoval italskému předsednictví za spolupráci, za roli, kterou se hrálo těch šest měsíců předsednictví, předsednického období, které probíhalo okamžitě po evropských volbách. Toto období může být občas velice obtížné, jednak jsou to legislativní aktivity, které se týkají, které musíme zahájit, je tam mnoho různých výzev. Italské předsednictví těmto výzvám čelilo a já bych velice rád ocenil jejich roli v tomto ohledu, umožnili a pomohli dokončit mnoho legislativních záležitostí, které byly nesmírně důležité. Některá z nich určitě se o tom pan minister zmíní, to znamená, že já je zde nebudu, nebudu zmiňovat, ovšem jsou to nesmírně důležitá legislativní dosie oblasti, které se nám povedlo dokončit opravdu v takovém velice krátkém čase. Dva měsíce jsme měli k vyjednávání a zároveň si velice vážíme i toho, jakým způsobem italské předsednictví zapojilo náš výbor do například dosie, které se týká fondu pro eh, řešení problémů, bank, bankovních orgánů. To bylo něco, co bylo nesmírně důležité a náš výbor zásadním způsobem přispěl k tomuto dobrému výsledku. Zároveň je velice důležité i to, že italské předsednictví pracovalo i na zavedení obecnějších záležitostí do ekonomické zprávy a řízení na radě i v komisi, například otázka investic nebo lepší využívání flexibility, pružnosti v rámci paktu stability a růstu. Toto jsou věci, kterým se budeme věnovat zítra. Dále je to flexibilita, další kroky v této oblasti, které zvažuje Evropská komise a italské předsednictví velkým dílem přispělo k řešení této problematiky, takže nyní dávám rovnou slovo panu ministrovi. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych rovněž poděkoval za tato milá slova týkající se práce italského předsednictví. Já jsem samozřejmě eh, všechno si zapsal samozřejmě, že rád předám tyto informace mým spolupracovníkům, který eh, aktivně se mnou spolupracovat v této oblasti. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu i vašemu výboru především za konstruktivní, produktivní vztah, který jsme měli v posledních šesti měsících v rámci našeho předsednictví, což umožnilo italskému předsednictví dosáhnout důležité výsledky. Je velice důležité, abychom se nyní podívali na výsledky které jsme dosáhli, na pokrok, ke kterému došlo v rámci našeho předsednictví, ale zároveň se podívat na některé aspekty, na určité klíčové oblasti důležité pro pokrok do budoucna. V červenci loňského roku jsem hovořil o tom, že chceme podpořit především růst a zaměstnanost v Evropské unii, strukturální reformy, investice a především lepší integraci vnitřního trhu. Toto jsou tři základní pilíře, které jsme posílili. Samozřejmě, že je to koherentní přístup, který jsme potřebovali. Jednak je to trh, trhu, trh v oblasti produktů, služeb, v oblasti finančních, bankovních eh, služeb, dále je to podpora konkurenceschopnosti a vytvoření lepšího prostředí pro investice. Investice, investice konsolidují celkovou rámci reform, které proběhly, podporují samozřejmě poptávku z krátkodobého hlediska, ale zároveň představují základ pro uh, nárůst a růst v různých oblastech ze střednědobého hlediska. Samozřejmě, že zároveň potřebujeme solidní veřejné finance v této oblasti, které posilují poptávku, růst, udržitelnost dlouhodobého hlediska. To je rovněž zásadní. V průběhu tohoto šestiměsíčního období konsensus v oblasti této strategie byl konsolidován společně s jednotlivými iniciativami se kterými přišla nová komise v oblasti makroekonomických záležitostí. Bohužel samozřejmě víme, že tam došlo k riziku v oblasti deflace, to znamená, že výkonnost v některých velkých evropských ekonomikách byla nižší, než jsme očekávali a zároveň úroveň nezaměstnanosti zůstala na vysoké úrovni. My jsme samozřejmě chtěli na to reagovat, musíme na to reagovat eh, efektivně, účinně, to je náš základní úkol. Věnovali jsme se tomu velice odhodlaně v rámci strukturálních reform na národní i evropské úrovni. Toto je záležitost, která je podporována obecně národní vlády, parlamenty na národní úrovni hrají zásadní roli v tomto ohledu. Společně s radou jsme zároveň zdůraznili právě to převzetí odpovědnosti na národní úrovni za evropské procesy. Paralelně jsme zde měli i evropský semestr, který může hrát zásadní roli zajištění účinnosti jednotlivých eh, programu. Tím, že vememe v potaz víceleté horizonty programy, které jsou důležité pro plnou implementaci a eh, zavedení reform. Dále jsou to národní programy, které se budou vzájemně podporovat, posilovat. Evropský semestr v tomto ohledu je základním kamenem zároveň pro proskoumání interakce mezi jednotlivými členskými státy a kvantifikováním dopadu s ohledem na přidanou hodnotu koordinovaných a simultánních reform, simultánně implementovaných reform, které povedou k posílení, propojení i důvěry mezi jednotlivými zeměmi. My jsme se opravdu snažili eh, podporovat především agendu v oblasti investic, vytvořit Vytvořili jsme v rámci EIB i s komisí pracovní skupinu, která měla identifikovat potenciální investiční projekty v tomto ohledu, identifikovat institucionální, finanční, legislativní bariéry, které naopak brání implementaci v tomto ohledu práce této pracovní skupiny a její výsledky již byly prezentovány v provinci. Toto je základní krok v implementaci dalších inovačních projektů s um, evropským, celoevropským významem průběhu našeho předsednictví rada zároveň vyjádřila podporu pro plán investic v celé Evropě, které předložila Evropská komise, Evropská rada, ECOFIN i eh, samozřejmě na základě spolupráce s Evropským parlamentem jsme chtěli vytvořit eh, nový Evropský fond pro strategické investice a je pozitivní to, že Evropská komise společně s Evropskou radou vyjádřili zájem věnovat se této oblasti tohoto fondu a i národním příspěvkům a přímému zapojení členských států do tohoto fondu. Tento plán podle našeho názoru jde správným směrem. Chceme samozřejmě zamezit redukování investic a podpořit strategické investice a zároveň malé a středně velké podniky kromě toho, že mobilizujeme veřejné a soukromé finance, zároveň se snažíme identifikovat klíčové oblasti pro reformy, které by podpořily investice a zlepšily podnikatelské prostředí v Evropě. To je podle nás důležité pro zvýšení důvěry investorů a podpory prostředí, vhodného prostředí, které potřebujeme z dlouhodobého hlediska investice. Jinak řečeno, v podstatě jsou založeny na kombinaci dvou faktorů. Jednak je to ta možnost zisku a zároveň dostatečných zdrojů, které mohou využívat výhody tohoto profitu, tohoto zisku. Samozřejmě, že je důležité zároveň zlepšit konkurenceschopnost a to můžeme dosáhnout na základě podpory jednotného trhu. Pokud chceme skutečně dosáhnout cílů v rámci strategie pro rok 2020 potřebujeme rychlejší pokrok v oblasti trhu se službami, digitální trh, jednotlivé, dále v oblasti jednotlivých sítí, potřebujeme zlepšit integraci, podporu růstu, to je zásadní, chceme-li mít unii v oblasti kapitálových trhů, která nám umožní diverzifikovat naše finanční systémy a zajistit finanční kapitálové trhy, které jsou kvalitní a které uh, fungují společně s bankovními institucemi jsem a úvěry v této oblasti. Samozřejmě, že s Ekofinem, s radou jsme přijali eh, v v prosinci minulého roku základní kroky pro možnost eh, zásahu s ohledem na dlouhodobé investice do reálné ekonomiky a především pro malé a středně velké podniky. Růst a konzistent koherentní přístup fiskálních, v rámci fiskálního systému zlepší, posílit vzájemnou důvěru v této oblasti a bude příspěvkem ke kvalitnějším ekonomickým aktivitám tím, že zjednodušíme regulační rámec. Důležité výsledky v této oblasti už byly dosaženy, pokud jde o fiskální transparentnost a zároveň v boji proti eh, vyhýbání se daním. Rok 2014 byl zásadní pro dokončení pra, prací v oblasti bankovního tajemství, dále to poskytování finančních informací které, eh, a jejich poskytování, které byly začleněny do naší eh, legislativy. Toto představuje strukturální reformy na národní úrovni a umožní nám to lepší plnění podmínek, eh, jako eh, daňových podmínek, jakož i podmínek, které se týkají jednotlivých národních ehm, eh, ministerstv financí. Dále je to takzvaný PEPS, to znamená program, který zavedla OECD v této oblasti a který je zásadní pro zabránění Eh, vyhýbání se placení daní. Vytvořili jsme index, který se věnuje hodnocení této oblasti a jeho důležitosti výsledky, které se týkají této oblasti. Například zahrnují i klauzul, která se týká eh, eh, směrnice pro pro ceřinné společnosti, které, která by mohla dalším způsobem například zredukovat agresivní daňové plánování, takzvaný tax planning a Eh, eh, nekalou konkurenci v této oblasti. Evropská komise rovněž oznámila přípravu návrhu ohledně eh, soudních rozsudků v oblasti neplacení daní, což uvítala rada velikou většinou. Pokud je o fiskální záležitosti, doufám, že stávající výsledky, které přijal ECOFIN v prosinci, umožní i, umožní i posíl, mm, posílení v oblasti ehm, daně z finančních transakcí. A nyní, jestli dovolíte, několik slov ještě k finančním záležitostem. Evropská centrální banka získala od listopadu roku 2014 rozsáhlejší monitorovací pravomoce i díky parlamentu a komisi. Ehm, je to jednak zavedení jednotného monitorovacího mechanismu a zároveň e, i posílení důvěry v oblasti finančních eh, trhů. Toto je jeden ze základních pilířů bankovní unie a zároveň je to mechanismus jednotného řešení problémů bank, který je druhým zásadním pilířem. Pokud chceme zajistit plnou eh, operabilitu této oblasti, musíme samozřejmě mít jasná pravidla v oblasti řešení problémů bank a proto jsem nesmírně rád, že v oblasti dalgovných aktů a směrnice v oblasti řešení problémů bank jsme dosáhli eh, kvalitních výsledků a zároveň jednotná pravidla, která jsou aplikována v rámci využívání jednotného mechanismu pro roční bank. Spolupráce mezi italským předsednictvím a vaším výborem byla zásadní v tomto ohledu při dosažení vyváženého výsledku. Nebudu zacházet do podrobností u ostatních legislativních aktů, které se týkají finančních služeb, Eh, zmíním pouze několik zásadních výsledků v tomto ohledu díky spolupráci s Evropským parlamentem a konstruktivnímu přístupu se nám povedlo dosáhnout dohody o eh, fondech pro dlouhodobé investice v Evropě LT. E a zároveň jsme dosáhli politické dohody v rámci trialogu a to 17. prosince, kde se týkal nařízení více Eh, směrných eh, poplatků, bankovních poplatků u kartových plateb. Dále jsme dosáhli dohody v oblasti směrnice v rámci anticyklického nařízení, což znamená, že Evropská unie je na stejné úrovni eh, jako mm, ty nej kvalitnější mezinárodní instituce, které v této oblasti fungují a zároveň je zde otázka financování Eh, akcí, dále je to směrnice o platebních službách a revize směrnice o eh, zprostředkovatelích pojištění. Dále zde máme pozitivní kroky které jsme zaznamenali v oblasti benchmarku a společných fondů, fondů eh, na eh, finančních trzích. Vážený pane předsedo, milí poslanci, poslankyně, důvěra, pozitivní očekávání, to vše je zásadní a my musíme zajistit to, aby naše ekonomičtí hráči mm, všechno toto měli k dispozici, pokud chceme opravdu mít důvěryhodný scénář pro dynamickou a prosperující Evropu. Stávající situace je samozřejmě velice závažná v Evropě a právě proto potřebujeme pozitivní injekce, tak abychom opravdu, aby teda e, naše strategie byla funkční, musí být konzistentní, musí být jasná, musí být dynamická, musíme zde mít dostatečné investice, které podpoří poptávku a dosáhnout lepší růst a konkurenceschopnost se střednědobého hlediska. Reformní agenda musí být nesmírně ambiciozní a musí být implementována odhodlaně a zároveň podpořena výsledky ekonom- e, evropského semestru. Ekonomická zpráva a řízení musí zajistit to, že veřejné finance jsou řízeny řádným způsobem v Evropě, musíme zde mít stimulující přístup, který podpoří reformy i investice, které naopak podpoří konkurenceschopnost a produktivitu, proto je zásadní, aby jsme zde měli skutečně ehm, jasné i sledování celé situace, hodnocení, pokud jde o, o pakt růstu a stability a pokrok této oblasti. Tento přístup zlepší potenciál pro růst evropských ekonomik a zároveň plně využije důvěryhodnost našich pravidel, udržitelnost finančních zdrojů v této oblasti mm, bude znamenat virtuální kruh důvěry, lepších investic a více pracovních příležitostí v Evropě. Samozřejmě, že očekáváme velkým zájem sdělení eh, ohledně flexibilitních marší ze strany komise a je rozpravu, která, se, která bude následovat v následujících týdnech, pokud jde o zprávu, řízení, ekonomické řízení v této oblasti a dále implementaci mm, eh, dvou, dvou balíčku a šesti balíčku Evropská Evropský parlament bude v tomto, na tomto poli hrát velice důležitou roli. Ještě jednou dovolte, abych vám poděkoval za konstruktivní přístup v posledních šesti měsících i pozornost dneska večer a zároveň bych rád popřál vše dobré i lotyšskému předsednictví v následujících šesti měsících do těžké práce, která je čeká. Děkuji. Děkuji vám, pane Padované. A nyní začneme s diskusí. Máme pět otázek na pět minut na otázky a odpovědi nejdříve pan Pablo Cesar. Já budu hovořit španělsky. Především bych vám chtěl poděkovat eh, za úspěchy, kterých dosáhlo vaše předsednictví. Měli jsme při, já jsem se měl příležitost pracovat eh, během vašeho předsednictví jakožto zpravodaj eh, o bankovních poplacích při použití bankovních karet. A chtěl bych vám poděkovat eh, za celé, také celému vašemu týmu za velice dobrou spolupráci. Eh, jsem vám za to vděčný. A mám eh, stručné otázky. Pane ministře, pokud je o Řecko, chtěl bych vědět, co si myslíte o tom, co se v Řecku odehrává a co očekáváte, že se tam stane. Za druhé o Itálii, vaší zemi. Eh, já samozřejmě nechci hodnotit situaci ve vaší zemi, ale vy jste hovořil o reformách, eh, které probíhají na evropské i na národní úrovni. A já bych byl rád, kdybyste zhodnotil postup reform ve vaší zemi a jaké mm, výsledky očekáváte u těchto reform. A za třetí, pokud je o Junckerův plán, eh, tady v našem výboru jsme diskutovali právě o tomto plánu a domnívali jsme se tak víceméně všichni, že to může být úspěch, pokud se nám podaří opravdu velmi dobře vybrat projekty, které investice dostanou. Jak si myslíte, že by mohla, pro, pro, mohl probíhat ten výběr, aby to byl opravdu velmi dobrý výběr a aby mm, investiční plán Junckerův byl úspěchem? Děkuji vám, pane ministře. Děkuji vám, děkuji za vašich několik otázek a dovolte, abych odpověděl postupně na každou z nich. Za prvé, pokud jde o Řecko. Ptáte se, co očekávám. Já jsem, já jsem ekonom, neměl bych dělat předpovědi. Myslím, že dnešní řeckou situaci si musíme dát do širší perspektivy. Řecko je země, které prodělalo velice eh, bolestné úpravy v fiskální oblasti, ale byly to úspěšné úpravy. Eh, strukturální reformy, které mají právě podporovat fiskální úpravy, eh, ještě probíhají. A to všecko v celkově eh, slabé situaci ekonomiky EU. To je situace, která nepomáhá řešit udržitelnost této dynamiky. Řecká vláda s velmi důležitou podporou členů trojky udělala pokrok a já myslím, že tento pokrok ještě potřebuje další posílení. Já tedy věřím, že nová vláda, která vzejde z blížících se voleb, vezme eh, toto vše eh, v rámci perspektivy Eh, velmi důležitého úsilí, které provedla eh, předchozí vláda, ale nejen vláda, ale celý řecký národ. A že se, bude-li to nutné, dá toto dále projeví v dalších reformách a to s souhlasem evropských institucí. Čili to je taková moje prognóza. Já bych řekl spíše než prognoza, je to moje přání. A pokud jde o italskou vládu, tak my se budeme snažit eh, maximálně podpořit eh, to mm, evropskou eh, perspektivu pro Řecko. Nyní za druhé, pokud jde o Itálii. Dovolte, abych vám řekl, že strategie vlády je velmi silně zaměřena na zavádění strukturálních reform, na provádění strukturálních reform. Jedna, jeden z bodů, který eh, za posledních deset, let v této vládě, eh, deset měsíců v této vládě se neustále probírá, je, že eh, Možná bylo mm, oznámeno mnoho věcí, ale vlastně je tady opravdu velmi dlouhý seznam nedokončených strukturálních projektů, což, vystupuje, což vysvětluje do značné míry, proč ta výzva, které čelí Itálie, není pouze tříleté období ehm, recese a doufám, že rok 2015 bude rokem růstu, ale také přehledem pro pasených příležitostí pro strukturální reformy. Čili my eh, oznamujeme mnoho reform, mnoho reform, protože mnoho reform potřebujeme. A jsou tady již u některé konkrétní výsledky, kterých bylo dosaženo jednak díky italskému parlamentu, ale také díky italské vládě v oblasti provádění reform. Například reforma eh, trhu práce, který bychom mohli nazvat um, zákon o pracovním trhu, to je nyní prováděno. Právě když jsem přijel do Štrasburku, eh, tak eh, mě bylo řečeno, že vláda dokončila další zákon, eh, který se týká dávek nezaměstnanosti. Jsou to tedy velice důležité reformy, které se týkají také fiskální oblasti výrazně měníme celou zprávu daní v zájmu transparentnosti a v zájmu lepšího eh, lepšího, lepší návaznosti mezi daňovými poplatníky a daňovými orgány. A za třetí Junckerův plán. To by opravdu vyžadovalo velice mnoho času a jedině už čas končí. Já bych jenom navázal na své úvodní poznámky. Potřebujete uh, Eh, potřebujete finanční zdroje na jedné straně a potřebujete dobré projekty. To jsou dvě věci, které jsou zapotřebí v tomto plánu a já věřím, že mechanismus výběru Eh, který půjde ruku v ruce s tímto novým nástrojem a bude, doufám, brzy schválen, bude nejen umožňovat investiční příležitosti, ale také zajistí eh, účinnou zprávu a řízení v celé Evropě. To je mechanismus, který posílí eh, podněty pro vytváření dalších investičních příležitostí. No, já jsem překročil čas, ale vy jste měl tři otázky a ne jednu. Děkuji a prosím další za SAD Elizabeth Ferreira. Děkuji. Já budu tedy hovořit svou mateřštinou blahopřeji za práci, kterou italské předsednictví odvedlo. Také bych chtěla poblahopřát zástupcům, kteří jsou zde přítomni a vyjednávacímu týmu. Domnívám se, že to byla velice seriózní, významná práce, která byla odvedena v obtížných podmínkách. A tyto obtížné podmínky byly eh, tedy eh, souvisely nejen s těmi se spolu posílenou institucí mezi spolupráce mezi parlamentem a komisí, ale také eh, šlo o to, že pokračovalo velmi dlouhé období ekonomické recese a zvyšování nezaměstnanosti. Myslím si, že nad rámec toho, o čem se zde již zmínilo eh, v italské předsednictví, tak byla prolomena dvě tabu. Jednak to je potřeba investic a druhá věc to je nutnost najít rovnováhu mezi ozdravěním veřejných financí a růstem ekonomiky. Myslím si, že bychom měli začít těmito dvěma věcmi. Ale moje otázka je následující. Vaše práce není dokončena. Podle vašeho názoru, co je potřeba ještě provést, aby opravdu došlo k pozitivnímu zlomu hospodářství? tak abychom se vyhnuli tomu, že celá politická institucionální struktura Evropské unie, aby se nezhroutila. A druhá otázka, která souvisí s tou první, eh, Zdá se tedy plánuje eh, o nějaká rozprava o těch dlouhodobých, nebo hodně dlouhodobých otázkách, to znamená posílení eurozóny, protože v eurozóně ještě nedošlo ke skutečně anticyklickým opatřením. Co byste nám tedy mohl říci o těchto vizích do budoucna? Uh, Děkuji. Jak jsem právě řekl, eh, potřebujete dvě proměny, aby bylo možné, aby fungovaly investice. Jednak dobré příležitosti a jednak finanční zdroje. A myslím, že investiční plán, který předkládá komise, má velký potenciál, eh, který je třeba co nejlépe využít. Jak z hlediska mobilizace finančních zdrojů, v dalším pákovém efektu, tak i e, při vytváření investičních příležitostí je třeba být velmi aktivní. A tady já vidím určitou návaznost mezi tímto novým nástrojem a situaci v jednotlivých zemích. Dnes je, eh, jak jste také správně řekla, eh, dnes eh, investice klesají a to není nová věc, to už trvá několik let. A my investice potřebujeme, protože investice znamenají přetvoření příležitostí v růst. A to je třeba dělat jak v národních programech, tak i v evropských programech. A to v duchu nových iniciativ. Z tohoto hlediska si myslím, že bychom měli úžeji provázat, a to je součást celé té operace nového nástroje, provázat příležitosti k prohloubení integrace Jednotný trh je ještě také nedokončená záležitost. Jednotný trh je také velkou strukturální reformou, ve které investiční eh, ve které investice mohou být dále šířeny. Čili lépe chápeme vazbu mezi iniciativem jednotného trhu a národním programy. To se také týká pravděpodobně i toho dlouhodobého výhledu, o kterém hovoříte. Z dlouhodobého hlediska jsem pevně přesvědčen, že Evropa může posílit svůj růstový potenciál může odstraňovat další překážky, bariéry, které ještě existují mezi jednotlivými zeměmi EU a dále vytvářet lepší infrastrukturu a také v oblasti telekomunikací a dalších inovací. Ještě můžeme udělat hodně eh, v, ve vytváření evropského inovačního prostoru. Bude zapotřebí strukturálních reform, jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. A bude také zapotřebí mít prostředky pro využití uh, všech těchto možností. Teď je na čase takto začít postupovat. Je na čase navázat nový finanční nástroj k investičním uh, příležitostem. A ještě poslední bod, to je také příležitost, jak lépe chápat, jak programy národních reform uh, mohou ovlivňovat také sousední země a tím pádem zajistit lepší celoevropský růst. Děkuji vám. A další za ECR, eh, Marias. Já budu hovořit řecky, pane předsedo. Děkuji. Já se domnívám, že italské předsednictví eh, nám eh, dalo velké sliby, vytvořilo očekávání, ale nedosáhlo hmatatelných výsledků, které by evropská společnost Eh, mohla mm, skutečně očekávat. Nemhovořil jste například o zadluženosti, nemluvil jste o ekonomické katastrofě, o chudobě, o nezaměstnanosti, zejména v zemích Jižní Evropy, které jsou tedy způsobeny úspornými opatřeními. Nehovořil jste o programu přizpůsobování. Co se děje v Řecku? V současné době v Řecku ta politika trojky vytvořila opravdovou katastrofu, opravdový sociální armagedon pardon, i když Řecko dostalo 215 miliard eh, eur půjč, půjček od roku 2010. To je obrovská částka. Nyní nezaměstnanost dosahuje 26%, u mladých je to 50%, 1,5 milionu nezaměstnaných, více než 6 milionů eh, aktivní populace, takže 40% obyvatelstva žije pod Prahem chudoby. Co se týká procenta HDP, tak zadluženost tedy Řecka se zvyšuje po eh, 20, na 180 ve srovnání s obdobím před přijetím e, úsporných opatření. A to právě proto, že evropská půjčka místo, co by byla použita pro posílení reálné ekonomiky, tak byla vlastně využita pro refinancování těch bývalých půjček. Takže, pane ministře, politika trojky v Řecku neuspěla je to vlastně odpovědnost trojky, která dovedla Řecko do této situace. A já si myslím, že bychom potřebovali skutečný šok, skutečný zlom, ale to není to, co jste vyřekl. Myslím si, že zaprvé je potřeba smazat dluh, je potřeba odškodnit eh, Řecko za ty škody, které utrpělo kvůli politice trojky. Je potřeba, aby Evropská centrální, centrální banka vydala 4 miliardy euro, což je vlastně zisk, který, eh, kterého dosáhla díky nákupu řeckých obligací. Takže já se domnívám, že možná asi určitě tady nebudete se mnou souhlasit, ale eh, já bych chtěl, abyste nám řekl, jaký je váš názor eh, co se týká toho eh, snižování dluhu Řecka a Itálie, který dosahuje 135%. A souhlasíte tedy s tím, co bylo rozhodnuto ohledně dluhu pro vyřešení otázky zadluženosti Jižní Evropy? To o čem rozhodla, rozhodlo v Německu, kde, kde došlo k devalvaci o 50% s úrokovou sazbou nula. Souhlasíte tady s tímto vším? Eh, i will, I'm trying to... Já se snažím pochopit, eh, na co jste se ptal, co bylo otázkou ve vašem eh, projevu. Pokud je o ta konstatování, eh, která jste uvedl, tak já vám mohu říct, co já si myslím o Řecku. Já se myslím, že jste zmiňoval um, i dluh a já vám mohu říct, že v Itálii ano, máme velký dluh. Ten eh, dluh eh, v roce 2015 k HDP stále eh, rostl, ale teď příští rok začne klesat. Itálii můžeme říci, že situace je udržitelná a z dlouhodobého hlediska, tak jak to měří komise a ukazatel udržitelnosti komise, tak můžu říci, že to je udržitelné v EU. A to díky velké reformě penzijního systému kterou zavádíme a zaváděli jsme mm, eh, průběžně v několika fázích za posledních 10 až 15 let. Eh, Itálie by šla pruce z kopce, kdyby eh, ty, ta dynamika EU e a zejména eurozóny byla blízko 2%, což je normální hodnota. A Doufáme také, že tady bude dlouhodobá tendence k růstu. Otázka zní, jak to vypadá s italským dluhem. Jestli jsem vám dobře rozuměl, měl status se zeptal a to je také moje odpověď. Děkuji. Ještě deset vteřin, prosím. Eh, pře- eh, předseda. Ne, omlouvám se, ale musím dát slovo dalšímu řečníkovi. Já, Já jsem, vy jste hovořil o italském dluhu, ale já jsem vám položil otázku ohledně snižování řeckého druhu. Řecko obdrželo všechny tyto půjčky a nyní je ale spousta nezaměstnaných. Takže co, pouze pokud se škrtne nebo sníží ten dluh, tak může dojít k růstu. Eh, to je opravdu velice těžké eh, ale vy jste měl odpovědět na řecký dluh i jen za 15 vteřin třeba. Ne, další slovo, eh, další řečník má eh, další z praxe. Děkuji vám, eh, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste na našem zasedání. Eh, děkuji vám za intenzivní práci, kterou jste odvedl v uplynulém půl roku, a to zejména o otázku benchmarku. Já jsem zpravodajkou k této věci a musím říci, že to byla opravdu výborná práce a děkuji vám za to. Já bych se dnes chtěla zeptat na provádění strukturálních reform v EU to je tak velice zapotřebí, aby bylo možné obnovit růst a konkurenceschopnost a zlepšit fiskální situaci v členských státech. Bohužel mnoho členských států neudělalo žádný velký pokrok při uplatňování strukturálních reform. V průměru jen 10 e, e, doporučení specifických pro jednotlivé země jsou opravdu prováděny a země jako je Itálie nebo Francie jsou země, kde ten procento je ještě nižší. A když jsem slyšela vaše odpovědě na otázku z EPP, tak já doufám, že to bude velmi uh, slibné pro Itálii. Nicméně zatím ještě v tak dobré situaci nejsem. Během vašeho předsednictví v Radě jste navrhl reformovat evropský eh, semestr zavedením eh, většího tlaku od takzvané peer pressure. Uh, Eh, souhlasíte s tím, že taková opatření eh, pravděpodobně nepřinesou očekávaný eh, výsledek? Naopak mohou být dokonce kontraproduktivní. Nebylo by lepší soustředit se na Eh, větší tlak eh, na členské státy, aby uplatňovaly strukturální reformy, například tak, že by eh, způsobilost zemí na různé dotace závisela na tom, jak země uplatňují doporučení a jak dodržují fiskální pravidla v rámci paktu stability a růstu. Děkuji vám za vaše laskavá slova a děkuji také za otázky. Já bych eh, uvedl tři věci. Za prvé, Já mohu jednoznačně říci, že strukturální reforma a celá otázka strukturálních reform ve vládě v mé zemi Ehm, je eh, uplatňována a naše vláda oproti předchozí vlády urychlila uplatňování těchto reform, zavádí daleko více strukturálních reform, ale přitom uznávám, co jsem řekla již dříve, že země, naše země potřebuje ještě dále řešit problémy, které se nahromadily za dvě desetiletí. Takže tedy nejenom, že jsme urychlili předkládání zákonů do parlamentu, ale také jsme zavedli prováděcí um, zákony, které se týkají civilní justice, zdanění a dalších otázek. V oblasti stimulu pro strukturální reformy to je věc, která se neustále vrací v diskusi o politice. Můj osobní názor je, že nepotřebujete vysoké úroky abyste měli stimuly pro strukturální reformy. V mé zemi nyní máme nízké úroky a e, zájem zavádět reformy je v tom, že jsme vlastně už tři roky v recesi a potřebujeme věci změnit, obrátit e, tendenci a vytvářet pracovní místa. Čili to vychází přímo z naší země. Nepotřebujeme mít vnější tlaky nebo stimuly pro zavádění těchto reform. A za třetí, e, Pár slov dodám ještě k tomuto třetímu tématu, které doufám je relevantní pro budoucí diskusy o vytváření politik v Evropě i v Itálii. Vliv jakýchkoliv strukturálních reform, ať už je to trh práce či jiný, jiná oblast, záleží také na makroekonomických podmínkách. To je zcela jasná a zřejmé. Eh, IMF, OECD, Evropská komise, všichni říkají, že každá eh, reforma eh, mění určitá kritéria a má odlišný dopad, stejná reforma má odlišný dopad podle toho, jestli jste ve silném nebo slabém cyklu když jste v tom eh, slabém cyklu, eh, tak to přinese výsledky ale až za mnohem delší dobu. Já myslím, že je celkově schoda na tom, že všechny země potřebují reformy, ale stále ještě musíme dobře chápat jednu věc a můžeme o tom stále diskutovat v komisi, v radě, v parlamentu. Musíme chápat, jaká je interakce mezi makroekonomickými cykly eh, a dopady reform. Proč to říkám? Protože využití strukturálních reform reform vyžaduje také vzít v úvahu všechny makroekonomické nástroje, které máme k dispozici. V eurozóně to znamená jednotná měnová politika a také další fiskální aspekty, které jsou eh, k dispozici v rámci rozpočtu. Děkuji vám a není za GUE Barbara Spinelli. Grazie. Dě- děkuji, pane ministře. Měla bych dvě otázky. Jednu o Evropě a druhou o Itálii. Co se týká Evropy? Za několik týdnů bude, budou v Řecku volby a pokud Syriza vyhraje, tak Řecko bude čelit požadavku revizi úsporných opatření. Poža- bude tedy požádáno o deeuropeizaci dluhu, Evropská rada, která se vyjádřila také k odškodnění za německou válku. Ne, nepůjde tam o 20 miliard, eh, které měly vytvořit 300 miliard eh, investic v následujících letech s multiplikačním efektem od 1 do 15, ale mělo být o skutečné veřejné investice financované eh, Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem s euro, eh, evropskými obligacemi a také s vydáním eh, veřejných dluhopisů Evropskou centrální bankou. Moje otázka tedy, a chtěla bych prosím přesnou odpověď na tuto otázku. Teď to, se, to je, co se týkalo Řecka. Nyní Eh, se bude otázka týkat Itálie. Nebudu se již vracet k flexibilitě a k těmto věcem. Já si myslím, že flexibilita celkem funguje. Ono nestačí ostatně říkat pouze flexibilita, ale co se mi zdá důležitější nebo závažnější v současné italské politice, tak je to ta skutečnost, že eh, je zde určitá schovývavost k daňovým únikům a ke korupci. I, a to i přes ta nová evropská opatření, o kterých jste hovořil. Já nebudu se zmiňovat o všech, ne, o všech článcích, které vyšly nedávno v italském tisku. Chtěla bych pouze připomenout, že každým rokem korupce způsobuje snižování o 0,14 HDP v Itálii. A to, co říkám, znamen, eh, o těch eh, pravidlech boje proti daňovým unikům, která vlastně nejsou správně uplatňována. Za to všechno odpovídáte vy. Eh, souhlasíte tedy s těmito pravidly, anebo o nich nevíte? To by byla tedy ještě závažnější hypotéza. A zde bych také, prosím, ráda dostala přesnou odpověď, pane ministře. Thank you for your question. Děkuji za tyto dotazy. Nejprve, pokud jde o ty návrhy nové řecké vlády, já čekám na tyto návrhy, ale samozřejmě až poté, co bude tato nová vláda zvolena ve volbách, získá důvěru parlamentu, tak poté já jakožto ministr financí jedné z evropských zemí samozřejmě rád vezmu v potaz um, tyto návrhy. Já prostě nemohu zatím komentovat něco, co zatím neexistuje, to opravdu nemohu. A pokud jde o vaše poznámky týkající se italské situace. Dovolte několik bodů, abych upřesnil k tomu, co se zrovna děje legislativa, takzvaná financiája, která se týká stability tam nejsou nějaké právní záležitosti, které se týkají daňových úniků. Vy vlastně hovoříte o té probíhající, disku, o probíhající diskuzi, která se týká takzvaného fiskal delega, to je delegovaná legislativa, schválená v březnu 2016 parlamentem a která umožňuje eh, v vládě možnost vytvořit taková delegovaná opatření přenesené pravomoci, aby revidovali fungování celého systému, zprávy daní, včetně nástrojů pro boj proti daňovým únikům a zároveň eliminovat určité nedostatky v oblasti daňové legislativy. Toto prodiskutovala vláda 24. prosince a některá opatření, která vláda, které vlády mm, prodiskutovaly, byly zatím ještě pozdrženy, nedostaly se do parlamentu, protože vláda si uvědomila, že tam byly určité technické nedostatky. Já osobně se považuji za člověka odpovědného za tyto technické nedostatky. Budou samozřejmě co nejdříve napraveny, vláda se na to opět podívá a schválili to, tak poté to pošleme parlamentu. Čili já zatím ještě k těmto obviněním nebo těmto poznámkám ohledně nějakého, řekněme, preferování konkrétních oblast, o, o, osob, to ještě nemohu, nemohu se k tomu, nechci se k tomu vyjádřit. Děkujeme za zelené, jsem Gold. Děkuji a vítám vás mezi námi i z naší části našeho výboru opět, jestli dovolíte, poděkování za práci, především v oblasti směrnice, která bojuje proti praní špinavých peněz, to, že se nám povedlo dokončit práci v této oblasti, to je obrovský úspěch. Italské předsednictví udělalo opravdu hodně pro to, aby tato složitá jednání dospěla k úspěšnému konci. Ještě otázka, která se týká něčeho. To jsou právě ty otázky ohledně daně z finančních transakcí, která nebyla dokončena. Tato práce, vy víte, jak to vypadá, pokud jde o tuto dáně na takovém širokém základě, silná opatření proti boji, proti vyhýbání se daním a daňovým únikům. To je podstata našeho postoje parlamentu a slyšeli jsme, že v té skupině 11 došlo k určitému posunu. Proto se chci zeptat na váš postoj ke třem konkrétním věcem. Ten daňový základ by měl být rozšířen. Souhlasíte s tím? To znamená nejenom e, akcie a deriváty akcí. Souhlasíte s tím, že by tam byly i deriváty u vládních e, obligací, CDS například, že by rovněž bylo zdaňováno. A druhá věc, Souhlasíte s tím, že ten, ta zásada rezidence by měla být um, aplikována nejenom pouze teda issuance, to znamená to vydávání, tak jak to požadovala komise a parlament. A třetí záležitost, mohl byste slíbit, že i když dojde k té úvodní etapě daně, že tam dojde i ta druha, k té druhé etapě, která zatím ještě není předpokládána pro to, aby se rozšířil ten daňový základ. Děkuji za konkrétní a specifické odpovědi k těmto konkrétním otázkám. Děkuji za vaše příjemná slova a i za vaše dotazy. Já jsem se v úvodním vystoupení již o tom zmínil. V průběhu našeho italského předsednického semestru proběhlo v rámci skupiny G11 hodně práce. Itálie je součástí této skupiny. A i přesto, že tam převládaly různé názory, všech těch věcí, o kterých jste se zmínil, daňový základ, Ehm, princip zdaňování u té druhé etapy až tak ne, ehm, tam jsme se spíše dohodli, ovšem šlo především o tu první etapu zatím. Proběhly rozsáhlé diskuze, já jsem si jistý, že v tom budeme pokračovat ve snaze dosažení dohody. Rád bych poděkoval všem zbývajícím deseti kolegům této skupiny. I přesto, že jsme často měli různé názory, všichni jsme se snažili o určitý, sice pomalý, ale jasný pokrok v dosažení dohody. U těch dalších konkrétních bodů. Itálie v zásadě je pro širší základ zdaňování. Ten základ daně. Ovšem, jak široký by měl být tento základ? Zeptáte-li se každého z těchto jedenácti členů, kteří sedí za sto- kolem tohoto stolu, jaký je váš názor ohledně maximálního rozsahu této, tohoto základu na ně získáte 11 odpovědí. Ano, často někdy se snažíme o dosažení, já, někdy se nám to nepovede dosáhnout určitého společného pohledu, já doufám, že k tomu dojde. Já si myslím, že ten základ by měl být co možná nejřeší, ovšem musí zde existovat dohoda ohledně té finální skupiny eh, aktiv, která budou zdaňována. Pokud je o ten princip, nebo teda eh, rezidence, vydavatel, eh, jak víte, e, je tam veliká skupina zemí, které zahrnují velké i malé země, různé možnosti v této oblasti. To, co preferují, to znamená teda ten vydavatel nebo spíše rezidence, záleží na tom, která je v podstatě e, ten princip výnosu nebo země výnosu. Já osobně spíše bych dával e, přednost um, tomu principu vydání, vydávání těchto uh, nástrojů. Možná by mohla být i určitá možnost propojení těchto dvou přístupů, tak aby to bylo efektivnější, aby každá země mohla mít určitý kvalitní zdroj eh, příjmu výnosu. Ano, já se omlouvám trošku za eh, ten odlehčený přístup, který, o kterém jsem hovořila na začátku mého vystoupení. To znamená takový ten postupný přístup, abychom pokryli různé aktiva, možná abychom do toho zahrnuli ještě širší skupinu zemí, nejenom tu G11. Za FTD to bude Marko Cany. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Po té, co jsme vyslechli úvodní příspěvek ministra, tak se mi zdá, jako bychom žili na jiné planetě minulých šest měsíců, protože uh, já jsem vlastně všechny ty věci, o kterých jste se zmiňoval za italského předsednictví, já jsem neviděl. Myslím si, že bylo málo učiněno v oblasti zaměstnanosti, příliš málo jsme eh, udělali v boji proti daňovým únikům. Dobrá, co se týká pro snížení bankovního tajemství, ano, ale problém daňových úniků v rámci Evropské unie ten mm, je vlastně uvnitř Evropské unie, nikoli v ně. Myslíme na země jako Lucembursko, Nizozemsko nebo Irsko, takže já jsem bohužel ty úspěchy nezaznamenal. Nyní přejdu ke svým otázkám. Nejprve metoda výpočtu. Ehm, daňových eh, základů. Já vím, že se vedla rozprava, nikoli nikoliv tedy přímo veřejná, ale mezi Itálií a e, Evropskou komisí o výpočtu tohoto ukazatele. A myslím si ale, že v této oblasti bychom byli mohli udělat víci, více. Nevím, jestli jste nám řekl, zda v budoucnu by se měla provést nějaká revize tohoto mechanismu výpočtu, který už nyní je zastaralý. A jsou různé odhady eh, Evropské komise i v průběhu jednoho roku, které se liší mezi Evropskou komisí a OECD. Neměli bychom tedy i okamžitě revidovat tuto metodu, která, protože tento ukazatel má celkem nezanedbatelný dopad na ekonomiku členských států. Druhá otázka. Pokud chcete názor o Quantity of easing, které by měla vydat v blízké budoucnosti Evropská centrální banka, tak podle vás bude to mít eh, nějaký výrazný dopad, anebo měl by, měl by to, mělo by to mít vlastně nějaký urychlovací efekt na co se, co, vzhledem k do, směně, tedy k, k, k kurzu mezi dolarem, eurem, jaký by to mělo mít tedy efekt pro hospodářství. A třetí otázka, Junckerův plán. Zí, Zítra tedy bude konečně prezentován první text. Vy jste hovořil o investicích, o obnově, oživení investic. Rád bych věděl, zda jsou nějaké nové věci týkající se týkající se investic a e, spolufinancování, to, co e, nebylo tedy zohledněno ve výpočtu deficitu. To je vlastně boj, který e, vedlo italské předsednictví pro větší flexibilitu a více investic. A moje poslední otázka se týká zaměstnanosti. V Itálii byla provedena reforma, která dává větší flexibilitu, větší manevrovací prostor, ale ta flexibilita to není to, co bychom přesně potřebovali. Nevytváří nová pracovní místa, to určitě to víte, protože máme ukazatel ochrany pracovních míst, který vydalo OECD. Takže prosím vás, byste mohl odpovědět. Ano, takže velice stručně. Já snad se nezahřejím žádné tajemství, když vám řeknu, že i na ECOFINu, na Euroskupině se o tom diskutovalo. Některé země si myslí, že celá tato metodologie by měla být aktualizována, čili tam eh, souhlasím QUE, za to bude mít nějaký dopad, já nevím, jakým způsobem to bude implementováno, nejsem součástí správní rady, takže nevím, bude to mít dopad. My prostě potřebujeme více inflace, to ano, možná by nám um, lépe pomohlo i trošku nižší směrný kurz vůči dolaru a zda ten Junckerův plán bude obsahovat jinou možnost výpočtu deficitu. Já nevím, já podobně jako vy rovněž neznám odpověď, nevím, jak s čím přijde komise podobně jako mnoho otázek, o kterých jsme se hovořili. Jakmile samozřejmě budu mít možnost se na to podívat, připravím k tomu argumenty flexibilita, zda je užitečná pro tvorbu pracovních míst, hovořil jste o některých ukazatelích OECD. Pokud vím, tak EPL, to znamená legislativa, která chrání zaměstnanost, to je jeden z prvků, který má dopad na flexibilitu a to má dopad na tvorbu pracovních míst. Ano, potřebujete ale zároveň investice a růst. To je kombinace, která by měla generovat více pracovních míst, včetně naší země. Děkujeme a nyní Bernard Monu za nezařazené. Dobrý den, pane ministře. Vy jste řekl v roce 2011, že by se neměl vyloučit úpadek evropských států. Vaše země Itálie viděla, že tedy rating eh, dosáhl dvě minus B, takže eh, za, eh, vaše zadluženost nyní tedy je pod svrhem. Takže pod 33% DAP, to nyní tedy eh, jste už před tím špatným žákem, který měla Francie. Takže jaké řešení navrhuje to? Podívejte se, vaše akcie klesají. Navrhl jste dvě opatření. První, masivní privatizace. V Itálii jste oznámil uh, Eh, pro, program prodeje, 40% eh, v železnicích, také privatizace národní pošty nebo letecké kontroly a prodej vašeho, vašich podílů státních v ENI nebo ENL v těch energetických strategických společnostech. Za jakým účelem tedy zvýšit poptávku, zvýšit investice? Ne, pouze pro eh, zaplacení státního dluhu. Černé díry. Myslíte si, že skutečně toto je řešení vzhledem k zadluženosti společnosti. Já vidím vlastně, že to, co se děje ve Francii, že ve Francii francouzský stát v podstatě už nemá příliš co prodávat. Tam už bylo všechno rozprodáno. Další věc je větší více evropského federalismu tak a komise definovala nezbytné strukturální reformy. Jinak řečeno po ztráty bankovní a finanční samostatnosti nyní by měla dojít k reformě pracovního práva a o těchto reformách by měl rozhodovat Brusel. 68, no, to by se vlastně zítra mělo stát realitou. Mohl byste nám říct, jak a kdy chce Evropská unie zavést tuto reformu? Já se domnívám, že e, důležitý, že si měl o tom rozhodovat nárost a vlastně zvyšování spirály zadlužení zadluženosti není řešením a nemě, ne, neměla by to být pouze emise nových dluhopisů Evropskou centrální bankou. Aby se vám podařilo překonat víc této slepé uličky, tak je potřeba, aby suverénní státy převzali kontrolu nad svou národní měno, měnovou politikou, aby se vrátila do eh, kompetence národních států, aby se ukončil ten otevřený trh Open Market, který vede téměř k úpadku některých zemí, jako Řecka například rád. Děkuji za vaši odpověď. Thank you. I'm not sure I understand. Eh, děkuji. Nejsem si jistý, že jsem rozuměla otázce, ale pokusím se odpovědět. Zmínil jste o to, Zmínil jste to, jak Itálie řeší eh, dluhový problém. A to je problém, ano, já to připouštím. Ovšem řešení toho problému eh, Eh, se snaží eh, zbavit se eh, dluhu. A zbavit se dluhu je možné, když budeme růst. To znamená obnovit růst, který zde během 20 let se neustále snižoval. A v tom to všecko je. Obnovit růst, vytvořit pracovní místa. A já myslím, že v tomto směru děláme pokroky. S lepším růstem s růstem, který částečně, ne, ne výlučně, ale částečně záleží na strukturálních reformách, eh, budeme moci vyřešit problém. A když také je zde otázka inflace, kde inflace je pod kontrolou v našich zemích, takže eh, díky tomu také máme dané eh, úrokové sazby, k tomu máme fiskální úsilí, kde se již také dostáváme do pozitivních situací. V této době jsme jsme na dobré cestě řešení problému. Kromě toho máme ambiciozní privatizační program, který má dvojí cíl. Za prvé přispět k eh, odstranění dluhu, a samozřejmě výnosy budou použity na splácení dluhu, ale za druhé také na zvýšení konkurence způsobených tlaků na podniky, eh, které eh, budou i nadále zůstávat eh, ve veřejném sektoru. Jenom budou mít takové, takové postupy řízení, které jsou typické pro soukromý sektor a vedou k účinným řešením. Druhá otázka, o které jste hovořil, úloha svrchovaných států versus úloha evropských institucí. A zmínil jste monetární politiku, reformy a tak dále. No, já to ani nepovažuji za otázku, to bylo určité konstatování z vaší strany, čili to musím eh, nechat na vás. Já samozřejmě neříkám žádné tajemství, když uvedu, že nesouhlasím s tím, co vy jste v tom konstatování řekl. Jistě je tady potřeba spolupracovat s eh, národními eh, orgány a s evropskými orgány. To je jisté. Děkuji. Děkuji vám. A teď už se nám nedostává času. Eh, takže uděláme teď vždycky skupinu dvou otázek. Nejdříve Danuta Hubner a pak Renato Duder. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Eh, v prosinci, to bylo ještě za vašeho předsednictví, Evropská rada zdůraznila důležitost eh, koordinace hospodářských politik a eh, v únoru, jak bylo řečeno, dost, budete mít analytický dokument a také předsednictví připraví novou zprávu, která bude vlastně pokračováním, do jaké míry tady budou i některé nové věci, to samozřejmě ještě nevíme, já také eh, z vašeho vystoupení to chápu tak, že souhlasíte s tím, že je zapotřebí dalších reform, aby se zlepšila zpráva a řízení v eurozóně. A tady, myslím, asi stejný názor má řada, řada lidí, eh, že je zapotřebí mít reformy zprávy a řízení v eurozóně. Eh, to jistě není problém eh, te- technických eh, odborných znalostí v oblasti strukturálních reform tady Itálie, tak samozřejmě vyvíjí velké úsilí pro řešení problémů a uplatňování strukturálních reform je možné, že dosáhneme až na hranice současné smlouvy eh, a některé velké reformy, které eh, proběhly v nedávné eh, minulosti, také nejsou plně uspokojivé. A vlastně vždycky to tak nějak dopadá zpět, takže to také není úplné vysvětlení. Když si připomeneme, co řekl nedávno pan Draghi, tak on velice jasně zdůraznil, že nedostatek strukturálních reform vede k permanentnímu, permanentní divergenci v měnové eh, unii a to samozřejmě eh, vede k poškozování všech. Takže je tady zapotřebí určitého mechanismu pro strukturální reformy. V, této, eh, v tomto smyslu mám otázku. Co očekáváte od té zprávy, až ji dostanete o zprávě a řízení eurozóny? Myslíte si, že tady je opravdu chuť k dalekosáhlým reformám? Děkuji a Renata Soul. Se skupíme už otázky do, do, dohromady. Děkuji. Pane ministře, já také bych vám chtěl poblahopřát a poděkovat za odvedenou práci, za povzbudivé výsledky které byly dosaženy eh, italským předsednictvím. Eh, dnes ráno spolu s jinými členy tohoto výboru jsem byl ve Frankfurtu v sídle ECB. Setkali jsme se s některými jejími zástupci. Bylo to zajímavé a dva členové rady, bankovní rady ECB, připomněli, že sama měnová politika nestačí, že je potřeba také daňová politika která samozřejmě musí být doprovázena strukturálními reformami, které, jak jste sám zmínil, zvyšují dopady daňové politiky a investic tím, když se vytvoří tady toto prostředí nezbytné pro investice, tak to zlepší situaci. A také tam zaznělo, že měnová politika quantitative easing by bylo jednodušší, kdybychom měli v Evropě takový nástroj, jako jsou eurobondy evropské obligace. A ve srovnání s ostatními regiony světa řekl, že je to obtížné eh, Eh, investovat tyto obligace. Takže položím vám možná takovou naivní otázku. Co je potřeba k tomu, abychom v Evropě měli eurobondy? Já chápu národní pocity, hm, to, co říkají jednotlivé státy, ale myslíme si, že jsou to spíše euroskeptikové, že dochází k určitému skepsi vzhledem k evropskému systému, ale to, co se stalo ve Francii v posledních dnech, vlastně posílilo evropskou jednotu, evropské bratrství, které se zde, které také bylo vyjádřeno na plenárce před chvílí v hemicyklu. Myslím si, že bychom měli přemýšlet a zamyslet se nad tím, že Evropa možná potřebuje více emocí, potřebujeme Evropu, která půjde pouze nad rámec těch chladných výpočtů, těch, těch kalkulací. To nám možná umožní dokončit evropský proces, překonat ty roky recese a zvýšit zaměstnanost. A ty otázky, které uvedly oba řečníci, jsou velkou výzvou. Já se omlouvám, že nebudu na úrovni té velikosti té výzvy. První věc, otázka zprávě řízení governance. Ano, to určitě je klíčová věc a teď je na čase to eh, hospodářskou governance opravdu aplikovat, protože my jsme ještě úplně z krize se ven nedostali a jedno poučení, které si já vyvozuji z krize, je, že Evropa potřebuje nejen eh, flexibilitu v ekonomice, ale také potřebuje mít lepší governance, aby bylo možné řešit budoucí krize, protože v budoucnu také přijdou krize. A ještě jednu věc bych dodal k tomu, co zaznělo. Pokaždé, kdy se definuje národní politika eh, v eh, určité zemi EU, ale zejména v eurozóně, nezapomínejme, že je vždycky národní dimenze a pak je systémová dimenze která eh, vyžaduje jiný přístup, když to bereme z hlediska celé EU oproti čistě národnímu přístupu. Oba, obě dimenze je třeba neustále brát v úvahu. A můžeme dojít k závěru, že bude zapotřebí mít evropské instituce, které e, budou řešit ty systémové e, problémy. No, není to úplně otázka na vaši, e, není to úplně odpověď na vaši otázku, ale jde to stejným směrem. Druhá otázka, ta se také týká toho, co jsem právě řekl, eurobondy. Ano, pod názvem eurobondu eh, může jít o celou řadu různých nástrojů. Podle mého názoru budeme-li mít jeden společný bod, eh, kde to je určitá edice eh, dluhu. Takže samozřejmě, když vydavatelem, emitentem tohoto bondu je Evropa, pak je to určitě Eh, jiná situace vůči eh, investorům. To je právě opět ta systémová eh, záležitost, o které jsem hovořil. Je to otázka důvěry a společného pohledu na takové otázky, jako je financování růstu, umožňování úprav, adaptací a podobně. Aby to bylo možné, musíme se nejdříve dohodnout, že máme společný cíl a společný názor na věc když eh, toto definujeme jako nenárodní, ale evropské? Děkuji. A poslední dvě otázky. Děkuji, pane předsedo. Vy jste říkal, že v roce 2015 italský veřejný dluh se ještě zvýší, ale bude zvyšovat alespoň po určitou část roku. Nicméně jste eh, také oznámil snížení výdajů. Takže podle vás privatizovat poštu tu eh, eh, železnice, železniční společnost a tak dále, což by mělo vynést 15 miliard. Podaří se vykompenzovat, splatit ten dluh, anebo budou potřeba další opatření. Evropská investiční banka také hovoří o zjednodušování eh, investic. Máte už nějaké reakce na ten požadavek zvýšení investic? A potom bych měl další otázku, ale nežádám po vás odpověď. Uh, nejenom. Pr- setkáme se s vámi 1. února jakožto s prezidentem republiky. Merci. Eh. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste se zmínil o ekonomických podmínkách, které vaše země zažila během předsednictví a mám pocit, že jste příliš mnoho nehovořil o hm, určité dimenzi, která je také neočekávaná, určitým způsobem stejně jako eh, pokles růstu, ale to je a to je cena, snižování ceny ropy, to je spíše dobrá zpráva. Myslím si, že do, dosud jsme až tak nemluvili o eh, dopadu na evropské hospodářství. A abych řekla, to vyjádřila možná trošku brutálně, uh, je zda tedy výtěžek eh, tohoto poklesu by se měl nechat na volné ruce trhu tedy a není nějaký prostředek, abychom využili tohoto poklesu ceny ropy k tomu, abychom vytvořili zdroje, které by mohly přispět k investicím. Například to odkazuje na práce, které byly provedeny v jiném období, například mechanismus přizpůsobování, který umožnil vytvořit nové zdroje. A potom jste také hovořil o cílech to, o tom sdělení, které bychom měli očekávat zítra, co se týká flexibility. Jak tedy vidíte přípravu pokračování nebo nástupce vašeho předsednictví? Protože mohli bychom si pomyslet, že práce na zprávě e, ekonomických záležitostí začaly za vašeho předsednictví, bylo to však posunuto. Jak tedy e, vidíte mezi tedy tím dokumentem o flexibilitě, který by měl být prezentován zítra nebo pozítří a následujícím předsednictvím vidíme, že je zde ještě prostor, aby byly provedeny určité věci, které potřebujeme. Jak tedy vést tuto rozpravu o zprávě ekonomických záležitostí, aniž by si to předávala jednotlivá předsednictví a nad rámec toho, co bude uvedeno v tom sdělení, které by mělo být prezentováno zítra? Thank you again for... Ještě jednou děkuji za velice širokou škálu otázek. Eh, k otázce dluhu. Podle prognoz 2015 eh, eh, míra dluhu oproti HDP ještě v roce 2015 mírně vzroste, ale v roce 2016 začne klesat. Budou tady také výnosy z privatizace, bude to záležet také na dynamice HDP a také na situaci cen tak abych tak řekl, i struktura samozřejmě um, úrokových sazeb. To všecko vytváří určitou dynamiku a rozhodně privatizace urychlí uh, snižování dluhu. Ano, já si také myslím, že mm, Evropská investiční banka by už mohla trochu zrychlit eh, financování investic Eh, jsou tady zdroje k dispozici a jsou i nové projekty, například eh, Task Force pro investiční projekty, která byla vytvořena eh, v nedávné době, také vidí určité projekty, které by mohly být financování z EIB. Máme tedy nástroje pro posílení investic co nejlepším způsobem. Otázka jak eh, využít eh, snižování cen ropy. No jistě, když se eh, snižuje cena ropy, má to dopad na spotřebitele, má to dopad i na průmysl, který potřebuje ropu. A to bude velice široce využito. Jsou tady další a další dopady, které to má také samozřejmě na pozitivní dopady na rozpočet a e, dopady na domácnosti, dopady na podniky, které všechny mohou co nejlépe toho využít. Pokud jde o dobrý dopad na rozpočet, no to dává prostě lepší fiskální prostor a to je také velice pozitivní. Co udělat s flexibilitou? No, to uvidíme, co řekne zítra komise, ale moje poznámka k flexibilitě, ať už komise k tomu řekne cokoliv, je, že to je součástí širší diskuse. Flexibilita není cílem sama o sobě, je to nástroj, který je možný použít, aby se lépe vytvářely pracovní místa a zajistil růst Evropě, čili je to součást strategické diskuse, která teprve proběhne. Děkuji. Děkuji Děkuji, vážený pane ministře, děkuji, děkujeme také italskému předsednictví, děkuji vám všem za i za všechny spolupracovníky italského předsednictví, které, kteří skutečně odvedli vynikající práci v rámci období, o které jsme hovořili. Myslím si, že to pololetí bylo velmi plodné a diskuse s ministrem Padoanem byla také velice zajímavá. Takže ještě jednou bych vám chtěl poděkovat, pane ministře. Doufám, že budeme nadále spolupracovat s, i s italskou vládou v rámci naší práce i v následujících měsících. Ještě jednou děkuji.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 Let's move to the next point of our agenda. Milí kolegové, kolegyně, dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je slyšení. To je slyšení, které nás čeká se zástupcem generálního tajemníka OECD, panem Stefanem Kapfererem. Vítáme vás v našem výboru Econ a budeme hovořit o přeskumu rámce pro zprávu ekonomických záležitostí, budeme hovořit o kontrolním hodnocení a výzvách v této oblasti. To, já si myslím, že je to opravdu vhodný okamžik, protože pracovní dokument od paní zpravodajky již máme k dispozici. Zítra očekáváme sdělení ohledně flexibility. S panem ministrem Padoanem jsme hovořili rovněž o výzvách této oblasti, eh, zlepšení v oblasti evropského semestru, výsledcích předsednictví a dále. Jsou to koordinace v oblasti ekonomických politik, oznámení v této oblasti, jak vypadá stávající situace, co musíme změnit v rámci legislativy a tak dále. Čili opravdu obrovské spektrum různých oblastí, kterým se musíme věnovat a samozřejmě i shodnocení toho, co vlastně můžeme udělat v rámci stávajícího rámce v oblasti stability. Očekáme informace z komise, zítra relevantní informace, důležité prvky, o kterých jistě budeme ještě diskutovat. Já si myslím, že to bude nesmírně zajímavá diskuse. A nyní dovolte, abych rovnou dal slovo panu Kaffereremu, to bude první prohlášení takových těch tento vystoupení pětiminutové, poté budou probíhat odpovědi, otázky, paní zpravodajka, vyjednávací tým a budeme-li mít nějaký ještě zbylý čas, tak potom i další otázky v oblasti části Catch the Eye, takže prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za slovo, dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, já jsem opravdu nesmírně rád, že se mezi vám vím, že tento den byl opravdu velice namáhavý. S Evropskou centrální bankou proběhlo jednání, vím, že to bylo těžké jednání. Vyslechl jsem si rovněž eh, část jednání s, s jedním z mých předchůdců jakožto zástupce generálně tamníka pan Padoán. jistě víte, mnoho, mnoho z vás ví, že právě pracoval v OECD předtím, než se stal ministrem pro hospodářství a finance Itálie. Jsem opravdu nesmírně potěšen, že se mezi vámi a mohu prodiskutovat stávající situaci. V rámci těch otázek, které jsem si vyslechla, někdo se z, ptal i na správní Eh, balans, rovnováhu, flexibilitu v oblasti eurozóny. A jistě všichni souhlasím si, že potřebuje určitou rovnováhu mezi strukturálními reformami na jedné straně, fiskálními politikami a monetárními politikami, daňovými politikami. Všem ta diskuse, která probíhá v EU a i ve vašem výboru, když se podívám na ten proces hodnocení, na zprávu od paní zpravodajky, je to otázka toho, jaká by měla být ta správně rovnováha mezi monetární politikou, fiskální politikou, strukturálními reformami a pro mě je jasné, že se mění situace a ty podmínky vedou k, tomu správ, k té správné rovnováze. Před dvěma lety by tato rovnováha vypadala, nebo ten balans jinak než v lednu 2015 a za dva roky, řekněme, ty podmínky zase budou jiné ve srovnání se stávající situace a budeme se muset podívat na tu správnou rovnováhu do budoucna. Jako samozřejmě další důvod pro změnu v této oblasti, pokud jde o ty strukturální politiky, fiskálně, monetární politiky, mm, jsou věty, že jsme viděli různou míru pokroku v různých oblastech. Například v oblasti konsolidačního procesu došlo k velikému pokroku v mnoha zemích. Některé, někteří z vás možná budou oponovat, že to nebylo dostatečné. Ovšem ten mm, poměr mezi zadlužením a HDP, tak tam se to snížilo více než o 6% do roku 2015 na 2,5%, jak víte, ten průměr v eurozóně. Zároveň jsme zde viděli um, revidovaný fiskální rámec, to znamená pokrok i v oblasti fiskálních politik. Nyní probíhá diskuse o dalších krocích v oblasti monetárních politik. Já bych se zaměřil na dvě otázky. Jedna. Zda zde máme dostatek pružnosti, flexibility v této stávající situaci. Vysoká nezaměstnanost v mnoha členských státech EU velice nízká inflace, slabý růst v mnoha členských státech, stagnující výkony v eurozóně, čili možná v takové situaci, kdy i zde panuje veliké riziko stagnace. Zda potřebujeme více pružnosti, flexibility, či ne. A další otázka, k tomu se budu věnovat ještě za chvíličku, co potřebujeme, pokud tato situace již bude překonána a bude mít, řekněme, takovou normální situaci ve eurozóně, tak jak jsme ji viděli v průběhu mnoha desetiletí a doufáme, že k tomu opět dojdete a co nejdříve. Když se podíváme na stávající situaci, nesmíme zapomínat na cyklickou situaci. Jde o procyklické politiky, které máme v rámci našeho fiskálního rámce, nebo spíše anticyklické, anticyklickou situaci. A když se podíváme na pracovní dokument a poznámky k tomuto dokumentu, všichni se to jistě četli, je jasné, že zde máme marži flexibility, která by mohla snížit procyklický design pravidel. Ovšem tato marže je velice omezená, Tento, toto manévrovací pole je nesmírně omezené, pokud jde o využití flexibility. A když se podíváme na tato pravidla pouze z takového čistě mechanického pohledu, manévrovací pole je opravdu omezeno a nějaké fiskál, nějaký fiskální easing je zde skutečně velice omezen v eurozóně. Viděli jsme se nesmírně pragmatický přístup v posledních dvou letech a tento pragmatický přístup se snažil tu flexibilitu organizovat tím, že bychom rozšířili ehm, ten, ten, tu lhůtu na, pro ten 3% deficit. Jedenáctkrát jsme to využili v posledních několika letech. Tento pragmatický přístup, je to samozřejmě pragmatický přístup, ovšem toto poskytuje pouze velice omezenou pomoc OECD se domnívá, že je jasné, že toto je opravdu výjimečná situace. ECB, politiky v oblasti sázeb, výjimečná stimulační opatření, která požadujeme. Takže je jasné, aspoň pro nás, že i do budoucna zde potřebujeme silnější fiskální a monetární podporu poptávky což musí být rovněž na straně všech vlád a strukturálních reform, ambiciozních reform. My jsme viděli hodně strukturálních reform, ovšem domníváme se, že potřebujeme ještě více, abychom podpořili a nakopli dlouhodobý růst v eurozóně. My jsme přesvědčeni o potřebě více ambicióznější strukturálních reform, to je jasné, a v těchto stávajících výjimečných podmínkách by eurozóna měla umožnit alespoň dočasně expanzi, takové ty expanznější eh, fiskální kroky. Ty by mohly být implementovány prostřednictvím rozhodnutí rady a mohli bychom zajistit to, že pokud teda země využívají tyto dobře definované eh, dočasné iniciativy, že nebudou postiženy tyto země nebo nedojde k nějakým sankcím. A my skutečně doufáme, že i zítra ten mechanismus Junckerova plánu umožní eh, tyto eh, veřejně podporované investice. Toto je podle nás velice důležité pro podporu poptávky v eurozóně. Druhá otázka. Co bychom měli udělat, pokud eh, dojde k překonání této mimořádné situace? Budeme potřebovat nějaké, ref, nějakou reformu fiskálních pravidel do budoucna? Dovolte, abych zúraznil tři aspekty. My v OECD si myslíme, že strukturální um, ta, ta rovnováha rozpočtu hraje velice důležitou roli v rámci revidovaného fiskálního paktu. Ovšem všichni víte, že je zde mnoho zásadních problémů při hodnocení, měření, určité předvydatelnosti. Jistě víte, že mnoho nebo některý, některá čísla po uplynutí několika letech musí být znovu hodnocena, pokud jde o strukturální rozpočtovou situaci v členských zemích hledat nějakou správnou odpověď, jaké jsou ty hlavní signály těchto měření, hodnocení. Tam všude jsme viděli eh, rozsáhlé problémy v několika letech. Já si pamatuju, jak Pierre Carlo Padoa ve, finanční, ve Financial Times před několika měsíci hovořil o tom, že když se podíváme na strukturální Eh, rozpočtový, eh, rozpočtovou rovnováhu, že to, když se na to dívá komise, že to eh, vypadá úplně jinak než měření OECD, čili to je rovněž důležité podívat se na to. Pokud jde o reformy, metodologie byste měly být trošku přepracovány, měly by vzít v potaz domácí ekonomické podmínky při měření těch um, určitých proluk a i určitých trendů do budoucna. Druhý aspekt, který bych rád zdůraznil, se týká národních um, fiskálních rámců, které by měly podpořit eh, vnitrostátní situaci pro konsolidované fiskální politiky to by mělo být podpořeno i do budoucna. Například v některých zemích to byly národní fiskální rady, které začaly hrát důležitější roli v nezávislém hodnocení strukturálních ehm, bilancí, to rozpočtových bilancí, to je rovněž nesmírně důležitá část reform. A třetí aspekt je určitá složitost fiskálního rámce eurozóny v současné době. Když se zeptáte někoho na ulici, občana běžného, co ví o těchto fiskálních pravidlech eurozóny, většina lidí si možná vzpomene na ten strop 3% deficitu. Asi nás nepřekvapí, že si to lidé pamatují, protože to je relativně jednoduché pravidlo. Ovšem my všichni zde víme, že zde je mnoho různých jiných cílů, v různých rámcích, headlineové ehm, bilance, strukturální bilance, zadlužení, očekávání, technické definice, dokumentace. Tento rámec je obtížný pro pochopení, porozumění nejenom pro běžného občana, ale dokonce i pro vlády. A pokud se vlády zaměří pouze na pochopení těch pravidel, sady pravidel, nebo jak to funguje, aby využili, řekněme, nějaké proluky v této oblasti, tak zjistíme, že zde asi neúplně všechno funguje v rámci v tomto rámci. A právě proto my v OECD si myslíme, že by se to mělo všechno zjednodušit. Tento rámec by měl být jednodušší, měli bychom využít všech příležitostí pro zjednodušení tohoto rámce. Jeden příklad za všechny. Systém zadlužení, který je nesmírně komplikovaný. Jistě víte, že zde máme i střednědobé cíle a my si myslíme, že tam ne, by tam nemělo být to procento 60%, ale spíše střednědobý cíl. Většina zemí kon, se se dostala k těm 60%. Zdá se, že teda zde máme nyní takovou dvojí situaci. Čas vypršel, pouze několik poznámek ještě na závěr. OECD už se spolupracuje s členskými státy EU, s komisí pro podporu, v oblasti podpory reform. Udělali jsme hodně v oblasti měření strukturálních reform, výsledku reform. Podpory jsme monitorovali monitorování těchto reform, implementace reform. Je to v našem zájmu. My samozřejmě zahrnujeme mnoho členských zemí EU, eurozóny, proto v tomto chceme pokračovat i do budoucna podporovat EU, členské státy, Evropský parlament. I do budoucna, když budeme revidovat fiskální rámec a všichni zde jistě se mnou souhlasí v tom, že i to bude v budoucnosti nutné. Děkuji vám za pozornost a nyní se těším na naše diskusy. Thank you, Stefan Kapferer. Děkuji Stefanovi Kapfererovi za toto úvodní vystoupení a hned dám slovo zpravodajce Pervanš Beres. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Musím říct, že jsem neočekávala tolik schody v těch bodech, které, o kterých jste se zmínil, ale mám z toho radost, protože to, co jste dnes večer zde řekl, tak, um, tak je pro nás mnoho bodů k úvaze v naší práci, kterou jsme zahájili. Ale je to určitý výchozí bod. Vy jste říkal, že je zde otázka té správné rovnováhy a je potřeba brát v úvahu to prostředí, ve kterém jsme a v rámci této správné rovnováhy jste se zmínil o rozpočtových záležitostech, o strukturální reformě a obměnových záležitostech. Když se podívám na eh, ten text komise o růstu, který předložila, tak tam přidávají ještě třetí pilíř k tomu trojuherníku a to je otázka investic. A vy řešíte otázku investic jakožto důsledek toho vašeho konstatování, jaká je situace v Evropské unii. Takže moje otázka je, zda právě v propojení těch vašich dvou hlavních bodů úvah Eh, jakou roli hrají investice. A jestli dnes nejsme v určité strukturální situace investovanosti, nejen proto, že situace je špatná, protože členské státy špatně dělají to, co mají dělat, ale možná také proto, protože nemáme ta správná pravidla, abychom si byli jistí, že jsme v optimální situaci v oblasti investování v rámci eurozóny. Takže toto je moje první otázka. A druhá otázka se týká toho, co jste řekl ohledně toho manévrovacího prostoru eh, u těch stávajících pravidel. Řekli jste, že je jich málo a v, v závěru jste se zmínil, že jste otevřen diskusy o revizi tohoto balíčku rozpočtových pravidel. Takže v podstatě pro vás, pokud není velký manevrovací prostor, tak eh, řík, my si myslíte, že by měl být větší, nebo že je možnost, aby byl větší a jaký by měl být ten manévrovací prostor? A moje třetí otázka, a tím ukončím, abych dala také slovo ostatním kolegům, se týká toho, co jste řekl o členských státech a strukturální reformě. Myslím si, že je zde konstatování, se kterým všichni souhlasí, že aby byly strukturální reformy dobře prováděny a aby byly skutečně prováděny, aby nebyly považovány pouze za určitý stupeň ochrany partnerů v eurozóně, předpokládejme, že členské státy si skutečně osvojí tu strukturální reformu, anebo myslíte si, že dnes trojka, anebo ta soft trojka tedy, která eh, že jsou pro, zcela kontraproduktivní při tomto osvojování si strukturální reformy. Ještě poslední bod, omlouvám se, zmínil jste se, o té Vysoké radě finanční politiky. Řekli jste, že hrají špatnou úlohu v některých členských státech. Nemyslíte si, že bychom měli vést skutečnou evropskou debatu o stimulacích, o rovnováze mezi státy, o správné evropské diagnóze, že bychom měli pracovat v síti, vzesíťovat tady tuto vysokou radu na vysoké úrovni, aby skutečně ty zkušenosti a ta expertíza byla na tak stejné vysoké úrovni, jak to již je v některých členských státech. Děkuji a prosím. Děkuji, paní zpravodajko. Pokusím se odpovědět stručně a konkrétně na vaši otázku. Za prvé, ano, OECD je přesvědčeno, že potřebujeme více investic. A v červnu 2015 setkání eh, na ministerské úrovni bude věnováno právě investicím. Ovšem investice nejsou jen veřejné, eh, takže eh, je to samozřejmě nejen otázka poptávky, ale i otázka nabídky. A když se podíváme na celý ten rámec, fiskální rámec a právě jeho pravidla, jsou tady některé aspekty, které se eh, orientují na politiku příznivou pro investice aby tady byla eh, delší časová linie která by právě zlepšovala situaci pro investice, když budou reformy jasně prováděny. Ano, myslíme si, že fiskální politika by se měla orientovat tak, aby byla příznivá pro investice, ale také si myslíme, že stále ještě jsou některé mm, myšlenky, které mohou být využity právě pro to příznivé eh, ovzduší pro investice. Je tady určitý prostor, eh, ano, je tady určitý prostor k dalším akcím musíme myslet o větším prostoru, manévrovacím prostoru a e, také otázka důvěryhodnosti. To je stejně důležité jako ten prostor k manévrování. To, co jsme viděli v posledních letech, několika v posledních letech, tak některé členské země eurozóny trošku té důvěryhodnosti ztratily e, tím, že dostali více času pro ehm, reformy, delší dobu pro tolerování deficitu a pak eh, prostě se ocitáme v situaci, kdy všechny strukturální reformy nejsou realizovány. Tedy když je tady větší prostor a když je tady větší fiskální flexibilita, která je povolena, tak potřebujeme zcela jasně uh, zaangažovanost a také důvěryhodnost reform, které budou provedeny. Souhlasím s vámi hovořit o tom stotožnění se s těmi reformami. Ano, to je velice důležité. To je důležité i ve vašem textu, paní zpravodajko. A já bych chtěla připomenout, že eh, v listopadu loňského roku OECD vypracovalo dokument pro francouzskou vládu, kde se snažilo vypočítat eh, efekt strukturálních eh, reform ve Francii na podporu těchto strukturálních reform. A nakonec je zcela jasné, že je to zajisté lepší, když jsou to reformy, s kterými se stotožní eh, a vezme je za své národní vláda. Eh, spolupráce, ano, tady bez zesporu mm, národní rada, která tady existuje jistě, to je v celé řadě evropských emitentů například snižování eh, zátěže, administrativní zátěže, snižování byrokracie. Spolupracujeme s experty z Německa, z Spojeného království a z dalších zemí a jsme se jisti, že spolupráce s těmi národními subjekty je důležitá. Děkuji a prosím Eh, abyste respektovali v otázkách i odpovědích vždycky ten blok pěti eh, minut. A nyní prosím za EPP řečníka. Jestli to není, tak přejdeme k dalšímu. ECR. Děkuji, pane předsedo. Já bych se nejprve chtěl zeptat, dostat k té hypotéze, zda potřebujeme či nepotřebujeme větší flexibilitu. Mnoho říká, že ji nepotřebujeme, ale eurozóna už vlastně jednou volala po té větší flexibilitě a řekla, že vlastně v rámci toho paktu růstu a stability by se měla stabilit, flexibilita většovat, ale přitom to vedlo k velké krizi. Krizi jsme ještě nepřekonali, ještě mnoho států, kteří s ní bojou a teď vlastně se znovu volá po větší flexibilitě. Uh, ale která přitom nikdy nebyla realizována. Deficity vlastně překračují pomalu ty eh, vysoké hranice. Nevede to tedy k eh, tomu cíli střednědobě a dlouhodobě vyváženého rozpočtu eh, Evrop, eurozóny, přestože to tak to bylo dohodnoto. A nyní tedy, když se hovoří o flexibilitě, tak samozřejmě je to, se hovoří také o stále větších státních výdajích. Takže bychom měli pocit, že nám, že jak kdyby se pouze volalo potom, aby státy vydávaly stále více a více peněz a aby stimulovaly situaci. A kde vidíte, že ta krize, kterou zažíváme, a to je moje otázka, možná potřebuje určitou silnější stimulaci. Neznamená to, že máme problémy konkurence, konkurenceschopnosti v Evropské unii, pokud nebude více investováno, tak vlastně Evropská unie nebude konkurenceschopná, protože ty produkty, které se vyrábějí v Evropské unii, se dobře neprodávají v zahraničí, protože naopak zahraniční výrobky se importují do eh, Evropské unie a jsou konkurenceschopnější než domácí výrobky. Takže pokud tedy možná bychom skutečně je zde jiná příčina a to je právě ten problém konkurence. A pokud chceme stimulovat investice, tak se ptám kam nebo kde by se měly stimulovat ty investice. Ekonom by asi řekl tam, kde vlastně to zvýší rentabilitu výroby. A moje otázka na vás je, je tedy, jsou tedy investice do výroby, zejména například v Portugalsku, ve Španělsku nebo v Řecku by měly být nejvyšší zahraničí nebo ve Francii, v Nizozemsku, ve, v Německu. Kam chcete vlastně investovat? Přemýšleli jste tady o této otázce? Děkuji. Yeah, thank you, Mr. Luke. Děkuji, pane Luke, za tyto otázky. Máte pravdu. V roce 2005 eh, krize nebyla velice příjemným zážitkem, to je vždycky. Eh, potřeba hovořit o větší flexibilita, ale to je také eh, určitá hrozba, nejen příležitost, ale také určitá hrozba do budoucna. Hovořit o větší flexibilitě znamená nejen eh, využívání většího množství veřejných finančních prostředků. Ano, vždycky je určitý problém, když se hovoří o konkurenceschopnosti některých podniků v eurozóně, ale není pravda, že celá eurozóna není konkurenceschopná. Máme celou řadu členských zemí v eurozóně, které jsou velice konkurenceschopné. A musíme také uznat, že někteří výrobci se dokonce vrací do Evropy protože v celé řadě azijských zemí se mzdy zvyšují mnohem rychleji než v evropských zemích. A myslím, že strukturální reformy, které jsme viděli v celé řadě zemí eurozóny v posledních letech, také zvyšují konkurenceschopnost eurozóny jakožto celku. Není to ještě konec reform, ale je tady určitý pokrok, když hovoříme o konkurenceschopnosti. A když se ptáte, kam by se peníze měly v investicích posílat. Především, neměly by to být předejeno pouze veřejné peníze. Podívejte se na Junckerův plán. Junckerův plán využívá část veřejných zdrojů, ale také chce stimulovat soukromé fondy, aby také investovaly. A takové eh, projekty potřebují mít podnikatelský plán nejen v Nizozemsku nebo Finsku, ale jsou také projekty eh, v zemích, eh, kde je těžká eh, hospodářská situace, například společný energetický trh v Evropě. To je velice jasné, že investování mezi eh, Francií a Španělskem je užitečné pro jednotný energetický trh v Evropě. Je to užitečné pro Evropu a je to užitečné pro podniky ve Španělsku i ve Francii. A umožní to návratnost. Jiný příklad, eh, například Connecting Europe Facility. Máme tady celou řadu eh, projektů pro širokopásmový internet a musíme právě mít hodně projektů, což je teď úkolem pro EU, aby vyhledávala takové projekty, tvořila pro ně prostor a e, využívali v těch investicích i ty soukromé peníze. Děkuji a prosím Michael Toyer. Děkuji, pane předsedo, vážený pane zástupče OECD. Děkuji vám, že jste přišel k nám do našeho výboru. Děkuji za vaše stanovisko. Já bych chtěl, na co se týká té všeobecné roviny, o které jste hovořil, trošku bych se zaměřil na některé detaily v těch mých otázkách. Například máme zde situaci v Řecku, kde se už vlastně diskutuje o tom, zda se tam provede skutečný škrt škrt, nebo zda, to, ne, zda je potřeba větší evro, ekonomická stimulace nebo větší flexibilizace, aby se spíše poskytovaly více eh, úvěry k dispozici. A jsou zde určité obavy, že větší flexibilita pro Řecko by vlastně vedla k snížení efektu eh, strukturálních reform. Jsou zde samozřejmě určitá doporučení OECD specifická pro jednotlivá zem, jednotlivé země, konkrétně pro země jako Francie, Itálie, které vlastně ještě nejsou pod tím režimem za toho záchraného deštníku. Potom byly země, pro která byla vydána specifická doporučení v minulosti, Například si můžeme tedy klást otázky, zda ta doporučení OECD jsou skutečně také prosazována v těch zemích. A nyní tedy ta konkrétní otázka. Považujete tedy tu flexibilizaci, o které jste hovořil, nikoliv za kontraproduktivní pro vlády, protože v těch politických diskusích vlastně eh, vlády hovoří o těch zátěžích, které jsou spojeny s těmi strukturálními reformami a vlastně hovoří o tom tedy i s občany, takže není zde ze strany OECD nějaké doporučení, co, jakým způsobem by se ty strukturální reformy měly a mohly lépe prosazovat. Děkuji. Pane Tojore, Eh, upřímně řečeno, to, o čem jsme tady eh, hovořili, eh, není ta alternativa pro tyto země, když hovoříme o půjčkách a úvěrech pro členské státy. Jasné je, že když hovoříme o fiskální flexibilitě, nezaměřuje se to na tyto situace, zaměřuje se to na právní rámec pro všechny členské státy EU, tedy eurozóny. Když hovoříme o doporučeních eh, pro země v rámci programu, eh, pak eh, prostě musíme připomenout, že OECD má pouze možnost vydávat doporučení pro členské státy a zda opravdu taková doporučení provádějí, to už je na posouzení jejich konkrétních vlád. Například, když sledujeme proces privatizace, tak tady ještě se v Řecku hodně dá co udělat. Je tady ještě doporučení OECD, Eh, že je třeba větší privatizace, než tomu bylo v poslední době, že to ještě eh, z našeho hlediska dostatečně nepokročilo. Ale samozřejmě rozhodnutí je na národní vládě. Víme, že tady budou brzy eh, volby a musíme počkat, jak dopadnou. Děkuji. Azagoe, Rina, Rona, Kai. Først vil jeg gerne sige tak for din indledende præsentation. Eh, děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za vaši úvodní prezentaci a potom bych chtěla poukázat na, na některé analýzy OECD, z kterých vyplývá, že eh, rozdíly v jednotlivých zemích OECD jsou stále větší a vedlo to k tomu, že právě to může prohlubovat tuto krizi a že právě dochází k prohlubování chudoby v těchto jednotlivých zemích a růst není nastartován tak rychle. Takže ti, kteří stojí skutečně dole, skutečně na konci, eh, tam vlastně nemůžeme hovořit o tom růstu. Není to problém jednotlivců, ale je to problém celých společností. Máme zde stále se zvětšující nerovnosti, stále více se rozevírají ty nůžky ve společnosti, jak v rámci jedné země, tak mezi zeměmi. A nyní, když se budou eh, eh, reformovat veřejné eh, daňové záležitosti, tak bychom měli také přemýšlet o těch ukazatelích, které s tím souvisejí. Mám tři konkrétní otázky otázky. Je zde cíl, abychom, že bychom chtěli dosáhnout větší rovnosti a snížit ty nerovnosti ve společnosti. Jaké ukazatele tedy uznáváte, jaké mohou být užitečné, které by měly být používány v těch ročních hodnotících zprávách jednotlivých zemích a jaké možnosti podle vašeho názoru existují k tomu, abychom skute, aby ty důsledky vedly jednak k větší rovnosti a, a nikoliv k rozšiřování, prohlubování těch rozdílů. A třetí otázka, souhlasíte s tím, když řeknu, že když bychom pokračovali v tom stávajícím kurzu, tak by to vedlo ke stále zvětšujícím se rozdílům v našich společnostem. Děkuji vám za odpověď. Thank you very much. Uh, Děkuji vám. Máte pravdu, že otázka nerovnosti v našich společnostech je otázka, na kterou se soustředuje OECD Náš pracovní eh, dokument, o kterém jste hovořila, byl zveřejněn v prosinci. A sdělení v tomto textu bylo nejenom to, že se zvyšuje, eh, zvyšují nerovnosti mezi zeměmi OECD, ale je také zde konstatování, že je zcela zřejmé, že eh, příliš velké nerovnosti brání růstu v našich zemích. To není jenom etická eh, diskuse, jak eh, vysoký stupeň nerovnosti si přejeme. Jistě nerovnosti tady vždycky budou v každé společnosti, ale eh, my jsme chtěli říci, co udělat pro to, aby bylo možné Eh, mít rychlejší eh, rozvoj a růst v naší eh, odpovědí bylo snížit nerovnosti. V tomto textu je také dále uvedeno, že hlavní důvod, proč rostoucí nerovnost brání růstu v těchto zemích, je v tom, že situace chudších rodin znamená nižší vzdělání dětí. Tady není jenom otázka redistribuce, přerozdělování. E, to jistě je také otázka určité podpory pro chudé nebo většího financování školství, ale to hlavní sdělení zní, e, Mm, nižší rozvoj je způsoben právě tím nižším financováním školství. A to je také důvod, proč odpovídáme na tuto otázku. Eh, pomohou eh, reformy eh, větší rovnosti, to je velice těžké. Jisté je, že tady jsou určité reformy, které v krátkodobém výhledu mají dopad na nerovnosti, ale pak jsou zase určité reformy například ve vzdělávacích systémech, které zase naopak zlepší situaci v členských zemích a zlepší a podpoří naopak rovnost. Čili není možné říci, že každá strukturální reforma vede k větším nerovnostem. Děkuji. Ernest Ortason. Sí, señor Kapferer, muchísimas gracias por, por... Ano, děkuji vám, pane Kapferere, za vaše vystoupení. Já mám dva konkrétní otázky, stručné. Velice mě zajímá zpráva o e, perspektivách zaměstnanosti, kterou OECD zveřejnila letos. A některé údaje, které jste uvedli, jakožto doporučení v ekonomických politikách, je podle této zprávy, že některé strukturální reformy, a to zejména ty, které měly eh, za cíl snížení plánů, zašly trošku příliš daleko a že se dostáváme do situace, kdy snížení plánů v některých eh, zemích eh, pak vlastně i snižuje poptávku a tím pádem snižuje možnost rozvoje. Můžete tuto myšlenku, kterou se zveřejnili eh, v září, můžete to dále ještě mm, rozvinout? A pak také ta otázka snižování platů v těch eh, periferních zemí, eh, které má tento dopad. Může to také více rozvinout? První otázka je zcela zřejmá. Kdybyste na ně odpověděl, tak by to určitě hodně pomohlo naší práci. Členské státy EU potřebují určitý manevrovací prostor v fiskálních e, oblastech. Myslíte si, že při uplatnění flexibility to bude dostatečné, nebo si myslíte, že bude třeba reformovat e, tyto normy? E, kdy EU a členské státy budou mít dostatečný prostor pro to manévrování, které potřebují. Děkuji. You Jistě víte, že OECD je přesvědčeno o tom, že dobře placené místo, dobře placená místa jsou důležitá v našich zemích a to je jeden z důvodů, proč jsme doporučili mé zemi Německu v rámci poslední revize politik vytvoření nebo stanovení minimální mzdy v Německu. Čili ano, příliš nízké platy určitě mohou mít dopad i na poptávku, to je jasné. Ovšem neznamená to, že všechny reformy v některých těch zemích, které spadají pod ty programové projekty, snížení veřejných výdajů například pro um, praso, platy ve stavebnictví byly špatné. To my, když to srovnáme, do veřejného sektoru, pardon, když to srovnáme v různých zemích OECD a různých zemích eurozóny vidíme zde různé typy lidí, které um, jsou zaměstnány v tomto sektoru a čili tam, kde je příliš veliký tento veřejný sektor, musíme uvažovat o zredukování nákladů a jedna možnost je snížit platy nebo počet zaměstnaných. V tomto sektoru ovšem není jednoduché říci, že v každém případě by se redukování těch nákladů je problém na problém u poptávky, protože například pokud protože jinak by se například měli méně finančních prostředků pro vzdělávání, infrastrukturu, Eh, to znamená, že i v této oblasti musíme najít správnou rovnováhu. Neexistuje nějaká mm, jediná odpověď. Děkuji Markovali za EFTD. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji za váš příspěvek. Chtěl bych se zmínit nebo vrátit ještě právě k té otázce nerovnosti. Soustředování bohatství v každém případě v rámci Světového ekonomického fora se určitě bude o těchto tématech hovořit. V současné době dochází k soustředování bohatství na finančních trzích a už skutečně nejsme u reálné ekonomiky. Jaké jsou důsledky tady těchto jevů? Tak jednak je zde problém deflace, protože nejsou vlastně peníze, které se otáčejí v reálné ekonomice. A mnoho ekonomů se domnívá, že některé země eurozóny že tam dochází k riziku sociální exkluze. Země jako Řecko nebo Itálie například nemají skutečná opatření na podporu například minimální mzdy a tak dále. Takže je určitý manévrovací prostor k tomu, abychom se vyhnuli tomu, aby, eh, docház, aby nedocházelo k těmto neakceptovatelným věcem k Evropě, které by vedly k většímu sociálnímu vyloučení. Neměli bychom tedy dát více Eh, podpory zemím, které čelí té krizi. Možná tedy, pokud se jim, aby se jim podařilo zvýšit příjmy občanů, nemohli bych, neměli bychom jim více podat pomocnou ruku k tomu, aby se oživila ekonomika. Vstřikování peněz na finanční trhy nepřineslo kýžený výsledek a také pravděpodobně nepřinese. Jistě je jasné, že toto je v rukách národních vlád pokud jde o systém sociálního zabezpečení v každé zemi. Nerovnosti. Když se podíváme na naši zprávu, tam jsme se právě zaměřili na nerovnosti v jednotlivých zemích. Ne na nerovnost mezi jednotlivými zemi. Proces globalizace, a to je velice zajímavé, zredukoval nerovnosti. Eh, mezi jednotlivými zeměmi a to je rovněž jeden aspekt, jak se podívat na celou situaci. Před pěti, šesti lety, možná máte pravdu, tam bylo hodně investic na finančních trzích. Všichni víme, že v posledních letech se to změnilo a to, co vidíme, je více investic do skutečných aktiv Možná i to je z, ze střednědobého hlediska problém, pokud by došlo k takové té bublině, jak jsme viděli v některých zemích eurozóny. Zatím ovšem ale nemůžeme říci, že se vidíme příliš finančních prostředků ve, na finančních trzích, ale spíše v těch reálných aktivech. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní část Catch the Máme dva přihlášené do je Darius Rozate a poté Eliza Ferreira. Děkuji za slovo, pane předsedo. Všichni víme, že máme problém s investicemi v Evropě, ve veřejné i soukromé sféře. Veřejné investice jsou omezeny především rozpočtovými limity, soukromý sektor tam je problém s důvěrou, nedostatkem důvěry, nedostatek nebo nějaká nejistota ohledně výhledu evropské ekonomiky a vysoké zadluženosti. Je něco v rámci vašich doporučení, co by se týkalo rychlejšího leveragingu v rámci evropské společnosti, ale i domácností, aby došlo k snížení této zátěže? pomoci nebo nakopnout um, výdaje, tím stimulovat poptávku. Vidíte tam určitý problém v, té, v této veliké zadluženosti a jaký to má vlastně negativní dopad na růst poptávky v Evropě? Dobře, takže spojíme dvě otázky. Eliza má slovo. Mohu? Dvě otázky. Moc krát děkujeme, protože vaše přítomnost v našem výboru je velice důležitá, zajímavá. První dotaz. ty rozdíly ve, v té výkonnosti, problém v kalkulaci, strukturální deficit. Všichni Víme, že to existuje, vaše studie OECD to analyzovala, všechny ty pochybnosti, které máme v tomto ohledu. Co si myslíte o tom, že flexibilita a sankce jsou vlastně založeny na takových nekvalitních měřeních, kde dokonce i komise mění své odhady z um, jara, v létě. Ta kalkulace není eh, dostatečně silná, je tam i problém spojený s důvěrou, důvěr i hodnosti celého procesu. My samozřejmě všichni víme, jak by měly probíhat strukturální reformy, doporučení, ovšem ta kvalita doporučení ta by rovněž měla být analyzována, protože země, které implementovali doporučení, skončili v hluboké mm, recesi a nejsou schopni se z toho dostat. A poslední dotaz? D- něco ohledně budoucnosti, jednotná měna, konvergence, která je v centru pozornosti, čili určité hlubší analyzování by mělo být v té zprávě čtyř předsednictví. Chcete se zapojit do této diskuze, předložit všechny ty prvky diagnostiky, eh, které jste se věnovali, tak aby jsme trošku měli větší nebo lepší představu o tom, co nás čeká do budoucna. Děkuji. První dotaz. Opět investice. Hovořili jste o redukování deficitu, abychom měli více finančních prostředků pro investice do budoucna. Někteří kolegové by možná řekli, že nyní nastal vodní čas, abychom eh, investovali více a redukovali deficit později. To je důvod, proč právě hovoříme o té správné rovnováze mezi flexibilitou, kredibilitou a eh, celým rámcem. Já si myslím, že bychom měli se zaměřit na důvěryhodnost nebo důvěru na finančních trzích. To často není založeno na veřejných financích našich vlád, ani soukromých investicích, které jdou z eurozóny. Často jde o investory z Číny, Spojených států, Indie. Což znamená, že důvěra a důvěryhodnost našich politik v eurozóně to je to, čemu bychom měli věnovat pozornost, tak abychom zvýšili nebo podpořili soukromé investice, kdy snížíme náš deficit na nulu, například v posledním roce k tomu došlo v Německu, to ještě samo o sobě nevytvoří další investice. Další investice, ano, můžeme je získat pro země jako Německo. Ovšem, když porovnáme ty potenciální investice s dodatečnými investicemi, které očekáváme všichni od Junckerova plánu, asi si můžete představit, že ze střednědobého horizontu to není dostatečující. Nebo na ty klesající ceny ropy, když se podíváme v současné době, vidíme, že je zde mnoho finančních prostředků, které bychom mohli investovat. Čili pokud pouze to bude veřejné eh, investice z krátkodobého hlediska nebo střednědobého hlediska, to prostě nestačí. Paní Ferreira, mnoho věcí, o kterých jste se zmínila, není jednoduché odpovědět na všechny. To bychom se museli zůstat celý večer. Ta jsme organizovali recesi v některých zemích v eurozóně strukturálními reformami. Já si myslím, že ta situace je opravdu rozdílná, odlišná v jednotlivých zemích eurozóny. Ve v Portugalsku, ve Španělsku, v Irsku vidíme značný pokrok, růst HDP, situace tam je mnohem komplikovanější v Řecku, to víme všichni. Ovšem je jasné, že není nějaký přímý dopad mezi strukturálními dopady a recesi ze střednědobého hlediska. Alespoň my si myslíme, že strukturální reformy jsou důležité pro podporu růstu do budoucna. Zmínila jste se o sankcích, o volatilitě ekonomické situace v našich členských zemích. Právě proto si myslíme, že trochu více fiskální flexibility, když právě zde máme tolik volatility mm, v rámci ekonomik, hospodářství jednotlivých zemí eurozóny, je zapotřebí. V Evropské komisi se často hovoří o finančních sankcích, to víme. Jde rovněž o důvěryhodnost, důvěru v náš právní rámec. Čili Prozatím jsme tam neměli nějaké problémy. A rámec? Naše doporučení v této oblasti, to vlastně vidíme i ve zprávě paní zpravodajky. To je právě to převzetí té odpovědnosti, toho vlastnictví za tu problematiku. Já vím, že je to obtížné. Vy možná víte, že já jsem byl odpovědný za finanční záležitosti, byl jsem státním tajemníkem v Německu před několika lety. My jsme stejnou diskuzi vedli u nás na národní úrovni, v našem parlamentu, revidovaný fiskální rámec, evropský semestr, všechna ta nová pravidla. A vím, že je vždy obtížnější pro politiky a pro parlament zjednodušit pravidla jednotlivé procesy. Ovšem u toho převzetí odpovědnosti, vlastnictví, kredibilitě, výsledky celého procesu Zjednodušení pravidel v tomto ohledu je ambiciózním cílem, ovšem měli bychom se snažit ho splnit. Děkuji a nyní velice, velice stručně ještě ze strany paní zpravodajky. Ano, děkuji. Já budu opravdu velice stručná. No je tady velice mnoho věcí, ale k tím se jistě budeme muset vracet. A také něco projednáme i bilaterálně. Jenom k posledním eh, poznámkám otázka investic eh, na základě vaší analýzy, kde máme určité spoždění, protože tady je určitý možná manevrovací prostor nebo prostor pro větší flexibilitu, ale vaše analýza ukazuje, že tady je určitá mezera, která není konsistentní. Otázka zní, jak můžeme mít eh, určité sankce na základě toho, že je tak velice eh, těžko použitelný koncept. Problém je, že ty sankce se neaplikují, ano, ale Eh, měly by být aplikovány na základě něčeho, co nikdo neví, jak přesně eh, uchopit. A druhá věc, eh, řekl jste, že nejlepší by bylo věci zjednodušit. Ano, ale jak? Jak to udělat? Jistě, mě by se moc líbilo navrhnout, použijte zjednodušení, ale myslím, že opravdové zjednodušení by znamenalo, že by e, pravidla musela být také nahrazena do jisté míry důvěrou, důvěrou v, po, v hospodářskou politiku členských států. A než tomu tak bude, musíme definovat ještě některé další kroky. Děkuji vám. Děkuji Stefanu Kapfererovi, zpravodajce a všem kolegům. Bylo to, byla to velice zajímavá diskuse, kde samozřejmě Eh, je tady ještě otázka zítřejšího sdělení eh, komise. Budeme mít ještě na čem pracovat, na otázce identifikace se s reformami, na eh, streamlining, na zjednodušování postupu a také celý ten paradox, kdy potřebujeme mít měnovou politiku, jednotuměnou politiku při sdílených pravomocích této oblasti. V každém případě děkuji mnohokrát za přínos k naší práci a končím naše jednání. A asi eh, chci ještě říci, že budeme eh, probí- diskutovat 26. a 27. ledna o této zprávě. 5. února budou pozměňovací návrhy. Já eh, samozřejmě ještě přiznávám, že asi eh, budeme muset vzít v úvahu eh, to, že teprve zítra bude to sdělení o flexibilitě, čili možná přidáme nějaký ten den. Budeme informovat koordinátory, dojde-li ke změně, ale zatím jsou ty termíny takto definovány 26-27 leden pro diskusy, 5. února pro pozměňovací návrhy. Děkuji všem a příště Příští zasedání bude 21. Eh, ledna v 9 eh, a také bude pokračovat i odpoledne. Děkuji.